je Vážení kolegové, usaďte se prosím. Place pour chacun. Doufejme, že všichni naleznou své místo a budeme pokračovat. 14h30 Um, ehm, již 36 dní tlumočníci protestují proti jednostranně nařízeným a nevyváženým pracovním podmínkám, ze strany administrativy Evropského parlamentu. Proto nebude zajištěno tlumočení po plánovaném konci schůze. Nyní tedy budeme pokračovat. Máme tady studii eh, pro rozpočtové záležitosti, pokud to analýzu pokroku eh, v oblasti strukturálních a investičních evropských fondů. A já velmi děkuji panu Fabianu Galovi za to, že souhlasil s tím, eh, že to bude eh, řešeno dnes odpoledne, že to bude odloženo. A já bych eh, prosil o to, aby se to odehrálo během 20 minut maximálně. Potom budeme mít výměnu názorů k bodu 13, financování rozvoje společné obrané politiky. Bude tady pan Moody. A e, já jsem velmi rád, že se sejdeme u tohoto e, stolu, protože máme velmi dobré vzpomínky na jeho zapojení v rámci výboru pro rozpočet. A také jsme odložili hlasování o převodu 18. E, Budeme potřebovat doplňkové informace. Bylo dohodnuto, že v 17 hodin 20 minut budeme hlasovat o tomto odloženém bodu. A já myslím, že tlumočníci mají prohlášení, protože eh, byli závazně vyžádáni na toto odpoledne. Je crois pouvoir dire que nous devrons impérativement a já si myslím, že dnes musíme včas skončit, pokud je Eh, bylo to oznámeno, nic neslyším. Eh, pane Depre, vy máte samozřejmě pravdu, když to chcete oslavovat předem, eh, to má svůj důvod. A promluvíme si o tom ještě dnes večer. Užijte si to zatím, dokud to jde. Bien, ils ont fait leur déclaration Oui, j'entends rien. Donc, euh, ils attendent. J'ai rien entendu. Non. Bon. Eh bien, Monsieur Gall. Pane Gall, eh, prosím, eh, chtěl bych vás vyzvat, abyste pokračoval tam, kde jste byl dnes dopoledne přerušen. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také za možnost eh, dokončit tuto prezentaci dnes odpoledne a nyní budu hovořit anglicky. Bylo to eh, zajímavé, když jsme hovořili o potenciálních důvodech pro spoždění v politice soudržnosti, tak eh, se spozdila i tato prezentace, byla odložena na dnešní odpoledne z důvodu neočekávaných událostí, stejně tak, jako je tomu u politiky soudržnosti. Než jsme byli přerušeni, tak jsme hovořili o návrzích pro období po roce 2020 a já jsem říkal, že je tady celá řada potenciálních přínosů, které by uh, ale měly být eh, eh, brány eh, s určitým odstupem. A my ty věci samozřejmě vítáme, ale musíme si uvědomit, že politika soudržnosti zahrnuje dlouhodobé plánování a změny v operačních programech mohou vést ke spoždění. Větší zaměření na výsledky musí zajistit dostatek času pro nastavení a, a nastavení okolností a plánování opatření zjednodušení musí být uvedeny do praxe. A, a my jsme mnohokrát v minulosti slyšeli o tom, že proběhne zjednodušení a nakonec e, praxe provádění ukázala, že to bylo složitější, takže tady je opravdu potřeba toto úsilí uvést do praxe a zjednodušovat ve skutečnosti. E, soudržnost to samozřejmě vítáme, ale v rámci legislativních návrhů v oblasti venkovského fondu to bylo vyňato eh, z balíčku eh, té soudržnosti, což je potom složitější eh, z hlediska toho integrovaného přístupu. A snaha přijmout ty věci před evropskými volbami to může být také příležitost, díky tomu může být eh, eh, vítané, bude tam větší doba na přípravu. Eh, tady je opravdu potřeba mít dostatek času na legislativní přeskum a na rozpravy o těchto věcech. Pokud jde o výzvy návrhu, tak podmínky, které byly navýšeny, mohou někde vést ke zpomalení nebo k zastavení provádění a potom eh, omezení technické podpory. To potom eh, může eh, vést k nedostatečnému administrativní kapacitě a potom snížení míry spolufinancování může vést k problémům v likviditě pro některé členské státy snížení z N plus 3 na N plus 2, tedy doba mezi závazky eh, a výdaje z fondu, to vše může vést k problémům, může docházet k nedos, neočekávané prodlevě a vyčlenování určité částky pro tematické cíle může způsobovat problémy v některých členských státech, zejména eh, status kategorizace Eh, se změnil v některých členských státech, tam mají eh, mm, různé problémy s těmi přechody. A závěrem by se to dalo shrnout, že eh, po té, co byl start odložen, se to teď celé velmi rozbíhá a jsou tady samozřejmě velké rozdíly mezi členskými státy i v rámci jednotlivého členského státu kvůli Eh, specifickým faktorům souvisejícím s externími eh, podmínkami a eh, i dalšími věcmi. Když se to spozí v jedné věci, tak to samozřejmě může vést k dalším. A je zřejmé, že velké úsilí probíhá na úrovni členských států i na evropské úrovni úsilí výzvy vyřešit a e, návrhy e, po roce 2020 přinesou výhody, ale samozřejmě jsou také určitou výzvou. Z toho vyvozujeme následující závěry. Musíme si uvědomovat možné dopady pravidel a nařízení, musíme k ním přihlížet. Za druhé, je třeba si vytknout priority a cíly cíle politiky musí být více vyjasněny. Musíme si eh, říci, jestli chceme mít eh, rigidní implementaci, anebo chceme poskytnout dostatek času na přípravu, eh, nastavení těch věcí, na vytváření synergií a poučení se z chyb. Úsilí o zjednodušování by mělo pokračovat a utváření kapacit je důležitou věcí, ve které by se mělo pokračovat Mělo by se zajistit, že členské státy budou uplatňovat a využívat nástroje technické podpory. Eh, tím bych rád svou prezentaci uzavřel a pokud budete mít nějaké dotazy, tak na ně samozřejmě rád odpovím. Merci, monsieur Gall, merci. Eh. Děkuji vám, pane Galler. Děkuji vám za tuto prezentaci této studie a za vaše doporučení, závěry ohledně zjednodušení harmonizace, větší agilitu eh, a potřebu technické asistence a také flexibility. V tuto chvíli myslím, že spolu eh, zpravodajové by možná chtěli promluvit paní Toma například. Paní Toma, ano. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tyto expertní eh, poznatky. Já eh, myslím, že by bylo zapotřebí lépe eh, se zaměřit na ten rámec, víceletý finanční rámec, ve kterém musíme fungovat a pořád se v něm diskutuje o tom, že se málo využívají strukturální fondy, že se mm, nečerpají dostatečně a tato otázka tedy eh, není v daném případě úplně, jak bych řekla, oprávněná. Ehm, máme, eh, slyšíme si určité obavy ze strany komise a viděli jsme, že tyto finanční prostředky možná nejsou patřičně připraveny, nejsou správně adaptovány nebo nejsou Eh, vhodné. A tak se někdy stává také, že je zpochybněna předná hodnota takovýchto eh, eh, akcí. My jsme k tomu přistupovali tedy otevřeně, bez nějakých předsudků. Žádali jsme nezávislou studii, abychom zjistili, jak se využívají tyto strukturální fondy. Právě proto, abychom bez přesudků pochopili, oč se jedná, jak situace vypadá a mohli se připravit na víceletý finanční rámec, který nás čeká, abychom případně mohli zlepšit to prostředí, mohli napravit, co je zapotřebí eh, s ohledem na tyto fondy, na tyto finanční prostředky. Mm, eh, z toho, co říkáte, tedy eh, to chápu tak, že dochází k určitému spoždění eh, eh, spotřeby nebo čerpání a že eh, tyto potíže s čerpáním jsou podobné i jiným případům. Vy jste hovořil o roku 2009 až 2013, a tak já bych tomu chtěla ještě říci, jak se často říká francouzsky, že eh, bychom měli být obezřetní. A <clears throat> nemůžeme mm, úplně říct, že by se o nedostat dostatečnou eh, spotřebu nebo dostatečné čerpání. Evropský parlament musí bděle sledovat eh, situaci, dochází ke snižování strukturálních fondů, ale to si Evropský parlament nepřeje. Tak, my tedy se zabýváme technickými, politickými důvody eh, nedostatečného čerpání. Vy jste říkal, že často závisí na externích eh, faktorech, to máte pravdu, například jako je krize. A co se týče krize, Eh, vy jste se o tom konkrétně nezmiňoval, ale já bych, se, mm, já bych si dovolila teď se zmínit například o rozpočtových problémech v některých členských státech, v pro, o problémech například s eh, veřejným eh, nebo rozpočtem veřejného deficitu a potom otázkou spolufinancování. V rámci paktu stability a evropského semestru také bychom mohli zmiňovat takovéto externí faktory. Eh, potom tu je také eh, komplexnost eh, pravidel. Paní Gresle tu není, ale přesto bych chtěla upozornit na to, co probírá rozpočtový výbor a naši kolegové. Když komise žádá o zjednodušení, tak Evropský parlament hovoří o tom, že zde máme tedy velice složitá pravidla, a e, pak je možná zapotřebí dosáhnout, ke, dosáhnout zlepšení zprávy e, těchto e, finančních prostředků. A myslím, že tato studia to tady velice jasně vyjádřila. Pan Vojt, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že tu je například na stránce 9 velice zajímavá věc ve vaší zprávě. Tam, kde říkáte, že platby v programech roku 14 až 20 jsou zhruba spožděny o rok v porovnání s programy eh, z roku 2007 až 13. Takže když porovnáme tato dvě rozpočtová období a porovnáme tedy stejné období po třech letech, 7, 8, 9, 10, tedy, takže to jsou čtyři roky, 2007 až 10, eh, tak eh, zjistíte docela zajímavé věci. Co je tedy závěrem? Závěrem je, že se ocitáme ve stejnou chvíli eh, s platbami o rok spoždění. Máme tedy rok spoždění. A co se tedy stalo, jak se to stalo, co se stalo v období 2014-2020, že máme roční spoždění. Pokud se podíváme na tyto dokumenty, a vy jste nám právě ukázal různé externality a interní podmínky, samozřejmě, že to jsou určité externality, ale také to jsou vnitřní podmínky které se e, vztahují k legislativním základům například. A já to opravdu říkám nerád, ale to je i náš problém, je to problém parlamentu. Protože to je parlament, který může rozhodnout e, ohledně přípravy celého rozpočtového období tímto způsobem. Je to, jako bychom řekli, promiňte, v tomhletom funkční období. Eh, je to prostě příliš složité. Tato legislativa by měla být jasnější, protože pokud jsou pravidla příliš komplikovaná, jak vidíme, je to ještě rok 2019, 2020 a měli bychom tedy něco udělat, eh, aby eh, došlo ke změně a jak připravíme následující období? Pokud tento systém bude ještě mnohem složitější než mm, systém v létě 2007 až 2013, tak bychom eh, mm, to měli zjednodušit, ale ne tou takzvanou simplifikací, ale eh, měli, by to, měli bychom to vyřešit eh, tak, abychom se neusedli v pasti. Co se pak stane za druhé? pokud budeme mít spoždění jeden, dva nebo tři roky, pokud nebudeme připraveni s víceletým finančním rámcem a s nařízením před volbami, pak pravděpodobně všechno bude přijato až na konci roku 2020. Takže celý ten systém se spozdí ne o rok, ale o dva roky, nebo dokonce o tři roky. Já si myslím, že tedy může být ze tříleté spoždění. Proč budeme mít toto spoždění? Protože eh, roky 2021 2023 eh, se budou eh, realizovat prvky z tohoto rozpočtového období. Budou využívány prostředky na staré projekty. Takže možná se nám podaří to přemostit, tuto propast tedy přemostit tímto způsobem. Poslechněte. Jaké jsou nebo jaké by byly dopady tohoto spoždění z praktického hlediska? Eh, z praktického hlediska dopadem eh, kohezní politiky je co? Když nebudeme připravit v roce 2019, tak eh, budeme schovat v roce 2020. A jaký to bude mít dopad na politiku soudržnosti? Možná bychom měli o tom uvažovat jako o naléhavé situaci, která potřebuje vyřešit. My zde hovoříme o N plus 2 pak koheze může být eh, složitější. Ale komise trvá na tom N plus, eh, plus 2, nechce N plus 3. Já si tedy myslím, že tato zpráva nám přináší velice zajímavé poznatky, protože přináší informace společně s čísly. A musím říci, že jsem byl Eh, docela kritický, když jsem se poprvé podíval na eh, tuto zprávu a nakonec vaše závěry eh, nejsou příliš tvrdé, jsou političtější, diplomatičtější. A toto je chvíle, kdy právě potřebovali velice tvrdé, ostré závěry. Prostě pokud nebudete teď připraveni, tak si uvědomte, že to prostě nebude hotové. Já si myslím, že právě taková, takovýto závěr byl pro nás velice uh, užitečný. Děkuji. Um, um, nebudeme mít uh, další prostor pro spontánně přihlášené. Um, tam to období do roku 2014 bylo velmi dlouhé a uh, asi jste si kladli otázku, jak bylo možné tady ty věci dodržovat vzhledem k tomu, že došlo ke spuštění. Kdybychom začali 1. července 2021, tak je tady otázka, jestli komise bude mít dostatek prostředků, aby bylo možné čelit všem potřebám. A nyní um, dostane slovo pan Gál. Děkuji. Děkuji za otázky. Pokusím se odpovědět co nejrychleji. Já chtěl bych eh, zdůraznit to, že pokud jde o provádění politiky soudržnosti, je potřeba poskytnout dostatečnou dobu na přípravu, dlouhou dobu. Dochází ke spoždění v platbách v tuto chvíli, ale e, zjistili jsme, že bylo vynaloženo velké úsilí, pokud je o přípravu v minulých letech. Pokud se tedy vrátíme e, k tomu obrázku, e, k tomu slajdu na počátku, tak tam v těch závazcích byl dohná, bylo dohnáno to spoždění ve srovnání s předchozím obdobím. A když se podíváme na aktivitu správních orgánů, tak eh, tam došlo k té přípravě. Je tedy pravděpodobné, že to spoždění ve platbách eh, eh, asi, že to celé nebude dohnáno v příštím roce, ale ty projekty budou provedeny. Eh, když eh, to stejné eh, srovnáme, tak samozřejmě jsou tady nejrůznější faktory, které hrají roli a pokud to o období 2007 až 2013, tak ten legislativní balíček nebyl schválen tak pozdě jako v období 2014 až 2020, ale teď je tady ještě sedm let, nebo je tady sedm let a my jsme si říkali, že by bylo dobré podívat se na to, jak ta situace vypadá po čtyřech letech, v tom předchozím období a jak to vypadá v současnosti po čtyřech letech toho období. V období 2014 až 2020 došlo k přípravě a jako příklad bych uvedl ten eh, proces eh, jmenování nebo přidělování eh, Mm. Eh, tam se používal pouhý popis eh, těch orgánů, ale k těm spožděním to vedlo proto, že ten popis musel být zkontrolován auditním orgánem a ten potřeboval důkazy. Například dva pracovníci měli pravomoce provádět politiku soudržnosti a v praxi to znamenalo, že e, auditní orgán vyžádal ten orgán, aby se prokázalo, že tyto e, zaměstnanci mají příslušné pravomoce a tedy kompetence. A ten správní orgán například někde e, uvedl, že ti zaměstnanci musí předložit aktualizovaný eh, životopis, i když 20 let pracovali pro ten orgán a museli takto dokázat, že mají příslušné kompetence v oblasti eh, implementační politiky. Takže to je jenom jeden takový detail a já bych Eh, rád svůj eh, příspěvek ukončil eh, slovy, že ano, to spoždění, ke kterému došlo, bude mít velké důsledky pro to období po roce 2020. Děkuji. Děkuji za to, že jste Eh, vlastně byl ochoten promluvit ještě i po obědě. Děkuji, pane Kál, děkuji také vašemu kolegovi, panu Ferry. A myslím si, že i nadále se tady budeme věnovat těmto nástrojům eh, politiky soudržnosti a strukturálních fondů. A nyní se pustíme do další části našeho zasedání a teď se budeme zabývat společnou politikou v oblasti obrany a bezpečnosti. Máme tady eh, kolegy eh, z podvýboru pro bezpečnost a obranu. Já bych je rád pozdravil, zejména eh, paní místor předsedkyni Claire Moody, která se opět tímto vrací do našeho výboru. My jsme si přáli tuto výměnu názoru, abychom si udělali jasnější obrázek o současné i budoucí politiky, která je velmi strategická a která je důležitá pro evropské občany. Je to politika společné obrany a jde také o možnosti financovat tuto politiku. Některé iniciativy se již začínají jasně rýsovat a nebo k tomu dojde v budoucnosti. Mám tady na mysl strukturovanou spolupráci PESCO nebo Evropský program průmyslového rozvoje v oblasti obrany. Jehož tvorba byla zahájena minulý týden ve Štrasburku eh, hlasováním na plenárním zasedání. Budou tady ještě další eh, iniciativy, které budou mít závažné dopady, eh, například financování v rámci víceletého víceletého finančního rámce, eh, jako je například vojenská mobilita a tak dále. Evropský nástroj pro mír a jiné byly navrženy jako mimorozpočtové nástroje. Ovšem to neznamená, že Evropský parlament eh, se nebude věnovat těmto návrhům, a, které by měly podléhat běžnému legislativnímu postupu. Nás zajímá to, aby společná bezpečnostní politika eh, sloužila Eh, skutečné strategii a byla předmětem politických eh, vole, nebo ty volby, které budou učiněny, budou velice důležité a zásadní a Evropský parlament by se do nich měl eh, zapojit do těchto postupů. Abychom strukturovali naše diskuzi, tak bychom si měli vyslechnout nejprve pana Serána, místo překretariátu, místo tedy zástupce ředitele a příslušného oddělení a potom paní Hilde Aldeman, eh, ředitelku eh, útvaru evropských externích eh, útvarů Evropské komise. Předtím, než jí udělím slovo, tak bych chtěl vyzvat Claire Maudy, aby nás seznámila se svým pohledem na tuto problematiku. Thank you. And, uh, thank you for... Děkuji Děkuji za to, že jste zorganizovali tuto schůzku a že máme tedy možnost spolupracovat s vámi v rozpočtovém výboru. Mám pocit, jako bych se vracela domů do rozpočtového výboru ze sede. A ráda bych také poděkovala našim dnešním řečníkům Brzy vás eh, tedy představíme. SBOP, společná bezpečnostní a obraná politika, je oblastí, která se velmi rychle rozvíjela v minulých letech. Zaznamenali jsme novou dynamiku, čerstvý vítr v této oblasti a to v důsledku vnitřních i vnějších faktorů, v důsledku nových hrozeb, eh, kterým čelíme a se kterými musíme pracovat a které vyžadují lepší spolupráci a více spolupráce z naší strany. Na evropské úrovni a musíme se také snažit o usnadnění spolupráce mezi jednotlivými členskými státy. z hlediska rozpočtového výboru je nepochybně relevantní, že se musíme postarat o to, abychom tu měli efektivní, lepší me- mechanismy na financování obrané politiky. O tom budeme dnes odpoledne diskutovat. Víme, že výdaje na obrany, obranu e, představují zhruba 1,3 HDP, zhruba 200 miliard euro pro Evropskou 28. To jsou údaje z roku 2016 a musím říct, že ta čísla každý rok rostou. 22 členských států EU jsou zároveň členské státy NATO a Tyto státy se zavázaly, že do roku 2024 zvýší svoje výdaje na obranu na 2 HDP. Zároveň ale zaznamenáváme to, že na národní úrovni dochází k fragmentarizaci těch eh, výdajů, dochází k překrývání kapacit a zdrojů, nejsou tu dostatečně komplementární systémy financování. V souladu s údaji od komise to ročně stojí 25 až 100 miliard eh, navíc. 80 nákupů v oblasti obrany v tuto chvíli probíhá na národní úrovni, což vede eh, k duplikaci eh, nákladů eh, v oblasti vojenských kapacit. Abychom peníze investovali moudřejším způsobem, potřebujeme posílit naši vzájemnou spolupráci a posílit evropskou přidanou hodnotu. Je tu několik nových a obnovených nástrojů, například Evropský obraný fond, který v tuto chvíli nabízí eh, finanční podporu pro výzkum a eh, v oblasti inovativní obrany. Eh, v příštím víceletém finančním rámci to bude zhruba 13 miliard euro. Potom tu máme Evropský mírový nástroj, zhruba 10,5 miliardy. A kromě toho je tu oblast vojenské mobility, která je součástí nástroje pro propojení Evropy CEF. A v tuto chvíli to vypadá, že ten objem prostředků v této oblasti bude v příštím víceletém finančním rámci činit 6,5 miliard euro. Tyto nástroje a další nástroje by nám měly pomoci v tom, abychom tedy eh, rozvíjeli společnou bezpečnostní a obranou politiku, abychom zlepšili eh, bezpečnost našich občanů což je upřímně řečeno eh, zásadní úkol všech politiků. Jsem si tedy jista, že právě toto jsou témata, o kterých budeme společně s našimi prominentními řečníky diskutovat a jsem velmi ráda, že vám dnes mohu představit pana Pedra eh, Seránat, který je tedy eh, zástupcem ředitele v Evropské službě pro eh, vnější činnost. Zabývá se aspekty financování SBOP a já mu tady v tuto chvíli předávám slovo. Máte slovo, pane Seráno. Děkuji mnohokrát. Je pro mě skutečným potěšením být zde s vámi a chtěl bych vám poděkovat. Je <clears throat> to pro nás skutečně důležité a my jsme rádi, že eh, máme podporu Evropského parlamentu. Je pro mě potěšením, že zde mohu být. Máme zde další kolegy z našich generálních ředitelství a také je tu paní Hilda Hardeman. Eh, chceme společně zlepšit bezpečnost našich eh, občanů. Mnohé jsme udělali právě proto, abychom to dosáhli. Nikdy bychom neměli zapomínat na to, že obrana a bezpečnost sahají daleko za bezpečnost a obranu. Hodně z toho, co dělá Evropská unie, co se týče spolupráce, humanitární podpory, zlepšování vlády, a bojování za lidská práva. To všechno je důležité pro posilování agendy obrany a bezpečnosti. Nechci říct, že to je úplně eh, stejně, Eh, důležité jako to, co se dělá v obraně samotné, ale je to pravda, že pokud eh, chceme opravdu být silným aktérem v oblasti eh, obrany a bezpečnosti, musíme eh, vykonávat tyto další činnosti, potřebujeme do nich více také investovat a lépe do nich eh, investovat. Toto kolektivní úsilí je velice důležité, je zapotřebí bylo inovativní a je to vidět na tom, co bylo za poslední léta. Členské státy musí být vedeny k tomu, aby tedy tyto peníze vynakládali společně eh, s s dobře stanovými cíly na eh, průmysl obraný, eh, na technologie, na inovace. Jsou to velice rozsáhlá témata. Kolegové se budou věnovat detailně jednotlivým aspektům. Já bych teď chtěl nastavit takový širší rámec. Pokud se podíváme na úsilí v oblasti obrany, tam jsou tři hlavní kapitoly kterými jsme se zavili v posledních letech. Za prvé je to o rozvoj eh, obraných kapacit a <clears throat> už jste o tom hodně slyš, například eh, stálá struktura pro spolupráci, aby se daly rozvíjet projekty. Některé projekty rozvíjí kapacity a eh, některé jsou zase zaměřené na to, aby se společně používaly kapacity. Je tedy zapotřebí pomáhat, facilitovat toto Ehm, toto využívání prostředků, které máme. Častokrát eh, komise se snaží o to, aby byl financován výzkum v oblasti eh, obrany, a aby eh, například se dosáhlo už úrovně tedy výzkum prototypů a také Ehm, v těchto plánech vidíme eh, rozvoj eh, kapacit, tam jsou společné požadavky, což jenom musíme tedy sestavit dohromady jako členské státy Evropské unie eh, v zájmu Evropské unie jak to koordinovat eh, s patřičnými mechanismy, tak abychom zjistili, zda, se, eh, zda směřujeme tím směrem, který jsme si přáli. Je zapotřebí identifikovat projekty, eh, následně vést. Některé mm, projekty potřebují také komplementaci, potřebují podporu z Evropského obraného fondu, který také Eh, poskytuje prostředky, pak to jsou projekty PESCO a PESCO jako takové také posiluje průmyslovou kapacitu v členských státech eh, v oblasti obrany a je také zapotřebí se ponosit k financování eh, projektů, které splňují požadavky Evropské unie, tak jak jsou teď stanoveny. Já chci také poděkovat za práci komise a poprvé se takto do víceletého finančního rámce eh, uvádí eh, kapitola o bezpečnosti a eh, obraně. Jsem přesvědčen, že kolegové o tom budou hovořit více. Evropský obraný fond a také práce na vojenské mobilitě samozřejmě s tím souvisí a o těchto pracích také budeme zmiňovat. Vojenská mobilita je zásadní k tomu, aby se umožnil pohyb eh, vojenských sil eh, v Evropě, v Evropské unii. Pokud chceme vyslat nějakou misi, <clears throat> na to je náš nejdůležitější partner. Je zapotřebí, abychom eh, s ním spolupracovat, abychom mohli zaručovat obranu evropského území a abychom mohli současnit různých dalších činností je zapotřebí upgradeovat infrastrukturu, udržovat infrastrukturu a také řešit eh, právní eh, slabá eh, místa tam, kde je zapotřebí tedy posílit mobilitu jak vojenských sil, tak vojenského materiálu napříč Evropou. Takže to je naše kapacita, co se týče vysílání misí a operací a potom je to eh, možnost vojenského plánování, eh, mm, potom eh, vedení jako takové těchto akcí, posilování společné mm, spolupráce civilních a vojenských subjektů, nástroje zaměřené na bezpečnost a já bych se chtěl zaměřit v mé prezentaci na evropský eh, nástroj Promír, jak se se o něm již zmínil, protože to je velice inovativní nástroj. Buduje na mechanismu Aténa a na dalších nástrojích, nicméně jde mnohem dál to, čemu budeme říkat eh, CBSD, což je budování eh, kapacit pro bezpečnost a obranu. Eh, takže vidíme, že dochází k takovému eh, dalšímu vývoji v našich eh, činnostech. Je tu tedy několik velkých kapitol. A samozřejmě, že musíme spolupracovat s našimi partnery, pokud usilujeme o takovou spolupráci, tak je to především to. Čekáme podpis nové společné deklarace předsedy komise eh, rady a eh, generální tajemník NATO, eh, aby tato spolupráce takto mohla být načrtnuta na několik let dopředu, zaručovala tedy bezpečnost Evropy, což je jeden z pilířů, který teď má takové dvě nohy, je to takový dvoupilíř, Evropská unie a NATO. A každý z těchto mm, eh, pilířů, tedy části toho dvou pilíře samozřejmě musí nést na svých bedrech svou, eh, eh, svou zodpovědnost. Kolegové, ponechám Hildě a Silvánovi další vysvětlení, protože jsou v tom více kvalifikovaní než já. Budou hovořit o tom, jak vypadají jednotlivé kapat kapitoly, jak chceme plánovat kapacitu, jak chceme plánovat tuto oblast rozpočtu, eh, například Evropský fond pro obranu a tak dále. Eh, Evropský eh, fond pro SZBP. Zde máme samozřejmě, a také si myslím, že kolegové s nimi zmíní, a také je, to, je tu souvislost, jak spolupracovat s dalšími Eh, věcmi, jako je eh, N, eh, ICSP, N, D, I, S, I. A jak už jste se zmiňovali, je tu tedy nástroj pro Evropský nástroj pro mír, který je založen na mechanismu Aténa, vycházející z vojenských misí a operací SBOP buduje na základech eh, eh, afrického eh, nástroje pro mír a přesahuje omezení těch předchozích nástrojů, těchto finančních nástrojů, které zde máme do posud, posiluje silné financování Eh, vojenských misí a operací mm, SBOP, rozšiřuje toto na spolupráci s partnery a na financování a vybavování našich partnerů také. Eh, to je tedy důležité. Jak už jsem se zmiňoval, jedná se především o naše vlastní vojenské eh, operace SBOP, <clears throat> 10,5 miliard na leté období zde máme mít. To by nám mělo umožnit financovat operace eh, různé mise a operace SBOP, také financovat i stávající, takže nemusíme po každé generovat nějakou novou operaci a snažit se pro ní získat nějaké nové prostředky. Už to bude připravené, bude také rychlejší přístup k finančním prostředkům, větší prediktabilita Eh, to znamená, že budeme schopni financovat z každoročního rozpočtu předem a bude tu větší solidarita, protože se navrhuje to, že navýšíme ty společné náklady. To je důležité v tomto eh, návrhu, co se týče vojenských misí SBOP, protože my chceme zajistit, že tu bude rovnější eh, příspěvek napříč Evropou. Ty členské státy, které v tuto chvíli přispívají na operace, a nesou tedy toto břemeno, eh, eh, nemusí tedy nutně posílat eh, v hm, vojenské síly nebo zařízeními. 5 až 10 nákladů prozatím financujeme. A je tu návrh, abychom financovali až 40 těchto společných nákladů. Eh, takže eh, můžeme takto diskutovat tedy z dola mm, nahoru eh, o těchto nákladech, ale my už teď máme možnost diskutovat obráceně, tedy z hora dolů, mít politické rozhodnutí, kolik to může být procent. A následně pokročovat tedy do detailů. Takže my chceme posílit solidaritu a financování evropské obrany. Druhou velkou kapitolou je podpora operačních partnerů. To je velký eh, rozdíl oproti eh, tomu eh, africkému nástroji pro mír. Chceme jít za jeho omezení. V rámci EDF bude africký nástroj pro mír započten do rozpočtu. Otázka, jak budeme financovat společné mise eh, v Sahelu, v Somálsku, eh, boj proti Boko Haram. To všechno jsou operace, které jsou klíčové pro stabilitu, mír v Africe a také bezpečnost EU. Takže jde mm, o to, jakým způsobem budeme posilovat eh, bezpečnost a mír mezinárodně. A tím budeme přispívat k bezpečnosti a obraně Evropy. Možná někdy v budoucnosti se budeme muset zabývat i jinými scénami, například v Africe. Co se nyní týče operací, eh, tak to jsou <clears throat> nyní operace, které si bylo, jsou už dohodnuty. Například v Somalsku jsme viděli, že máme problém, když dochází k přechodu Eh, s Amisom k somálským národním eh, silám, tak ten eh, africký mírový nástroj nebude schopen financovat somálské projekty jako takové. Takže zapotřebí přejet od Amisom k somálským národním silám ozbrojeným. Jakým způsobem budeme tedy financovat národní armádu? My víme, že financování um, ozbrojených sil, národních ozbrojených sil eh, není snadná věc. Zapotřebí tam mít eh, co možná nejvíce záruk a různých kontrolních eh, systémů, ale budeme to muset nějak udělat, jinak bychom neměli velkou mezeru. Za třetí, výzbroj a výstroj našich vojenských partnerů. Eh, viděli jsme, že tu jsou určitá omezení eh, v současných nástrojích. V podstatě to jsou rozpočtové nástroje, ale i ten africký mírový nástroj to je taky takovým nástrojem. Viděli jsme například v Africe, že nejsme schopni financovat eh, vyzbrojení eh, ozbrojených sil střední Afriky. Tam byly potíže. Jsou to potíže tedy v našich vlastních závazcích v tom, jak přinést eh, stabilitu do Středoafrické republiky. Takže mm, potřebujeme nějaký nástroj, který nám toto všechno umožní. Víme, že to je velice citlivá záležitost, potřebujeme tam spoustu různých kontrol, kontrolních mechanismů, abychom zajistili, že zbraně pak nejsou využity tak, že by mohly ohrožovat buď lidská práva nebo stabilitu, demokracii. Eh, ale tím, že neuděláme nic, nebudeme pomáhat ani lidským právům, ani demokracii, ani stabilitě. Vidíme totiž teď důsledky toho, když nemůžeme něco takového udělat. Takže to si myslím, že jsou v kotce hlavní prvky tohoto nového nástroje, který je poměrně inovativní. A poprvé tedy jej vidíme e, v akci. E, máme e, článek smlouvy, který umožňuje s podporou komise takovýto nástroj využít. Hilda na tom bude pracovat eh, velice usilovně, aby eh, tento nástroj byl efektivní, aby eh, se díky němu dali správně spravovat finance. Takže ten návrh vysoké představitelky spočívá v tom, že by tento nástroj byl zpravován na FDI a a s podporou mm, SVČ. Nyní jde o to, jakým způsobem se budou využívat tyto, tyto nástroje. To je v plně v rukou členských států, musí tedy vždy rozhodnout eh, rada. Členské státy také budou reprezentovány v řídicím výboru. A co se týče operací, eh, vojenských operací SBOP, a v rozhodování to bude vypadat tak v těchto vojenských operacích SBOP, že se bude rozhodovat jednomyslně. E, v jiných záležitostech tedy e, v kvalifikovat většinou. A finanční záležitosti budou v rukou FDA. Finanční nařízení je zapotřebí e, také na to upravit. To bude přijato výborem. A externí audit také potřebujeme, ten bude v rukou Eh, Evropského účetního dvora. Ještě bych mohl říci, proč je tento nástroj omezen na Afriku. To je proto, že je tedy hlavním polem působnosti pro tento nástroj, už je to v preambuli těchto dokumentů. Finanční část 10,5 miliard nepřišly jen tak z čistého nebe, vychází to z naší dosavadní zkušenosti, ale můžeme o tom ještě vám říct více informací. A také si myslíme, že to částka bude součástí eh, diskuzí o eh, rozpočtu. Je to součástí celkové obálky do rozpočtu, tedy EU, ale není to ještě v rozpočtu eh, Evropské unie. Já se omlouvám, že to bylo trochu dlouhé. Ještě jednou děkuji za to, že jsem byl pozván, že zde mohu s vámi diskutovat a že jsme mohli přijít i s kolegy. Uh, Děkuji, pane Serrano, a děkujeme za podrobnou prezentaci. Nepochybuji, eh, že eh, jistě eh, tady k tomu bude mnoho dotazů a nyní jsem velmi ráda, že mohu udělit slovo panu Prezovi, což je současný generální ředitel gener, ředitelství pro rozpočet a on tedy bude hovořit o těch prostředcích a je tou příslušnou osobou pro tyto věci. Děkuji. Chtěl bych hovořit o tom, co, e, se, co je zatím, e, co se týká e, té obrané politiky. Chtěl bych se zaměřit na rozpočtové aspekty a jakým způsobem to zapadá do současného víceletého finančního rámce. Protože my tady nezačínáme úplně od nuly, od začátku a chtěl, chtěl bych hovořit tady o tom návrhu víceletého finančního rámce, jakým způsobem to souvisí Jaké jsou tady přípravné akce, pokud je o výzkum v oblasti eh, obrany eh, pro období 2007 až 2019 a eh, vy jste to tady připomněla, paní předsedkyně, že tady nejen pokud jde o obranu, Eh, řešíme nedostatek finančních prostředků, ale také problém fragmentace a efektivity vynakládaných prostředků. A proto je tady ten návrh, že bychom to řešili na evropské úrovni a že bychom poskytli pobídky pro zvýšení spolupráce a tím pádem také efektivity každého eura, které je vynaleženo v oblasti obrany. Chtěl bych připomenout, že zatímco v USA máte 30 eh, zbraňových systémů, tak v Evropě jich je 178. Tedy efektivita výdajů eh, je tady z toho jasně patrná. Eh, pokud jde o přípravné akce, pokud jde o implementaci, dosahujeme již výsledků. První smlouvy již byly potvrzeny a jsou nyní prováděny, zejména v oblasti, pokud jde o integrování eh, dronů a eh, ponorek. Eh, to jsou oblasti, kde byla spolupráce posílena. A já bych tady rád poděkoval za úsilí a za konstruktivní přístup Evropského parlamentu, pokud jde o e, průmyslový program e, rozvoje v oblasti obrany, protože i díky kvalitnímu vyjednávání a díky celému tomu procesu e, z rozpočtového hlediska došlo k vylepšení situace. Je tady 500 milionů, které budou financovány z evropského rozpočtu pro období 2019 až 2020. A vytvoří se zde pobídky pro členské státy, aby se zapojili. Očekáváme, že asi o 2 miliardy více přijde od členských států, které se zaměří na projekty společného zájmu a pomůže to rozvoji společných projektů, e, bude tam větší efektivita. Dále tady máme základ pro návrh příštího víceletého finančního rámce. Obrana eh, tady eh, získává nový rozměr a rozsah. Eh, pokud jde, také, je to také vidět v těch prioritách. Zohledňuje se to, co se děje v Evropské unii, týká se to také struktury té rozpočtové architektury tady teď máme zvláštní okruh, který je věnován obraně a bezpečnosti ve VFR a e, uvnitř tohoto okruhu je zvláštní klaster, který se věnuje právě obraně. Zde e, v tomto klastru máme dva prvky, Jeden souvisí s výzkumem v oblasti obrany, a to eh, výhradně tedy v oblasti obrany. A potom eh, tady máme těch 4,1 miliardy a pak je tam téměř 9 miliard, které se věnují rozvoji kapacit v oblasti obrany. Pokud jde o cíle, které mají být sledovány, je zde rozvoj strategické autonomie na úrovni EU, pak eh, konkurenceschopnost obrany na úrovni EU. Pak je tady cíl podporovat technologické inovace a výzkum v oblasti obrany, posilování synergií mezi různými aktéry, které, kteří působí v oblasti obrany EU a také posílení synergií napříč politikami. O tom se tady již hovořilo, když se hovořilo o bezpečnosti a obrany, že je to široce zaměřené, že vlastně ta podpora by měla být konzistentní eh, napříč hranicemi. Samozřejmě, že tady budou eh, vznikat synergie s dalšími politikami eh, na úrovni EU, například v oblasti výzkumu. Tady se to může překrývá tedy eh, výzkum pro eh, vojenské účely a civilní účely. To vše se může vzájemně obohacovat. Samozřejmě známe příklady z dalších zemí. Eh, internet vlastně se zrodil také jako vojenský projekt a vidíme, jakým způsobem je to využíváno i v civilní oblasti, jak se to rozvíjí. Takže Něco obdobného se bude pravděpodobně dít i v budoucnosti. Jsou tady synergie také pokud je o vesmírný program ve vztahu k globálnímu navigačnímu satelitovému systému. Jsou tady také možné synergie a vazby na kyber, bez, kybernetickou bezpečnost a v souvislosti s návrhem o digitální Evropě a příslušném mm, programu digitální Evropy Eh, tam je to také zohledněno v tom eh, finančním rámci a budou tady synergie také s dalšími programy jako výzkum námořní a eh, to také opět nebo, nebo civilní a vojenská námořní agenda. Máme tady 19,5 miliardy, které se zaměřují na tento klaster v rámci MFF, klaster obrany, a 10,5 miliard je věnováno Evropskému nástroji pro mír. To bude mimo rozpočtově financováno. A proč to tak je? Jsou tady určitá omezení v evropském rozpočtu a v tom, co může financovat. Je to zakotveno ve smlouvách a evropský rozpočet zkrátka nemůže financovat výdaje, které mají výlučně vojenské zaměření a zaměření na obranu. Takže ehm, toto nejde, ale jsou tady jiné věci, které z rozpočtu mohou být financovány. To je to, co jsem popsal, to souvisí s výzkumem eh, kapacit pro průmyslový eh, obraný sektor v Evropě. A, eh, tady Hilde mě eh, ještě doplní a kolega už o tom také hovořil. Eh, tady zkrátka jsou určitá omezení v tom, eh, co může být z evropského rozpočtu čerpáno. Pokud jde o ten eh, společný návrh vysoké představitelky a komise, pokud jde o nástroj pro mír, tak tam to musíme vnímat jako kombinovaný návrh, kombinované návrhy, které se vzájemně posilují a doplňují. Já vím, že pan předseda Artuji není přílišným eh, fanouškem eh, a toho, aby finanční nástroje byly mimo rozpočet, ale my tady zkrátka eh, zohledňujeme regulační rámec, ve kterém se musíme pohybovat. A to je třeba řádně zohlednit. A dále jde také o efektivitu toho, co může být eh, pomocí prostředku dosaženo. Pokud jde o intenzitu podpory spolupráce na evropské úrovni v oblasti výzkumu a rozvoje kapacit, je míra intenzity podpory z evropského rozpočtu různá podle fáze rozvoje na eh, Eh, pokud jde o tu fázi výzkumu, tak tam ta podpora bude veliká. Potom ve fázi prototypu eh, nebo před výbojem prototypu to může činit až 100%. A ve chvíli, kdy se to dostane do prototypové fáze a přiblíží se to tržní fázi, tak to může činit 20 z celkových nákladů a po té fázi prototypu e, to může být navýšeno až na 80 zejména pokud jde o fázi certifikace. A dále, abychom e, tedy e, Eh, měli nějakou pobídku pro společné úsilí. Stanovili jsme bonusy pro ty projekty, které budou eh, rozvíjeny v rámci strukturované permanentní spolupráce. Tam se eh, počítá s desetiprocentními bonusy, 10% navíc. A pak je tady také něco, co podporuje přeshraniční spolupráci pro malé a středně velké podniky. Takže má být poskytnuta pobídka pro průmyslovou strukturu, tak aby se rozvíjela napříč Evropskou unii. Potom možná ještě několik slov k implementaci pokud jde o projekty, které budou financovány z Evropského obraného fondu, ty musí plnit určité požadavky, alespoň tři účastníci ze třech různých členských států. Tady je potřeba eh, se zaměřit tedy na tu eh, přeshraniční spolupráci napříč EU. Ty účastníci musí být usazeni eh, v Evropské unii, nesmí být kontrolovány mimo evropskými subjekty. A um, Hm, Tedy eh, to bude přímo řízeno komisí. Provádění bude organizováno podle eh, ročního víceletého pracovního programu. Pan Seráno už o tom hovořil. Projekt bude hodnocen komisí eh, s pomocí externích expertů. Dovolte ještě několik slov k vojenské mobilitě. Tam máme vyčleněnou čánku 6,5 miliard, eh, ještě nad těch 13 miliard pro Evropský obraný fond. Dohromady to činí asi 20 miliard v tom příštím víceletém finančním rámci. Ten důvod pro eh, akci na evropské úrovni je, abychom uvolnili, podnítili synergie mezi evropskými infrastrukturními projekty, které eh, mají dvojí použití, jednak v civilní oblasti, ale i v vojenské, v oblasti obrany. Tady by se to věnovalo těm projektům, které umožňují mobilitu jednotek nebo zařízení eh, uvnitř EU. Proto, aby se eh, usnadnila akceschopnost nebo operativita a to i e, třeba v případě e, nějakého konfliktu. Tady je to úzce propojeno s transevropskou dopravní sítí a pokud je o právní základ a nařízení k financová- pro financování, je to začleně to um, e, pro um, evropskou propojovat, je to propojeno v rámci evropské propojovací Evropského propojacího nástroje. Eh, já se omlouvám za to, že eh, tady jsem hovořil tak dlouho a v tuto chvíli svůj projev ukončím. Děkuji. Děkuji. Já jsem přesvědčena o tom, že na vaši adresu bude eh, směřovat celá řada dotazů. Máme i třetí řečnici, je to paní Hilde Hardeman, která vede nástroje oblast pro nástroje pro zahraniční politiku na, v Evropské službě pro vnější činnost. Vy eh, tedy financujete takové věci, jako je, eh, jsou mise v rámci SBOP. Ano, děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji také pane, vám, pane předsedo. Vážení členové, dámy a pánové, milí kolegové, jsem velmi ráda, že mohu přispět k této diskuzi a ráda bych se zaměřila na pozici Evropského míst, mírového nástroje v rámci evropské bezpečnostní obrané politiky. A chci tedy doplnit to, co řekl Petr Serano, ten se zaměřil na management. Já vedu službu pro nástroje zahraniční politiky a my se zaměřujeme na civilní nástroje, které se snaží působit jako prevence konfliktů a stabilizovat situaci. Máme velmi dlouhou historii, pokud jde o management a také pokud jde o kreativitu a efektivitu. Prostřednictvím evropského rozpočtu dnes pracujeme na nejrůznějších oblastech. Za prvé se snažíme přispět eh, ke stabilitě a míru. Díky tomu tedy jsme schopni rychle reagovat v rámci prevence konfliktu a v krizových situacích. Eh, v minulých v minulém roce díky skvělé spolupráci s Evropským parlamentem, Radou, Evropskou komisí a SVČ bylo možné zavést nový nástroj, evropský mírový nástroj. Eh, v této souvislosti spolupracujeme také s vojenskými aktéry. Nepochybně znáte konkrétní podmínky, eh, za nichž můžeme eh, tento nástroj použít. Je to tehdy, pokud jsou vážně ohroženy veřejné instituce nebo pokud jsou ohroženy základní práva a svobody, potom je to tehdy, když vojenští aktéři jsou jedinými aktéry, kteří mohou situaci řešit a potom za třetí, když je tu konsenzus v tom smyslu, že vojenská akce je nutná k tomu, aby se vytvořily podmínky nutné pro udržitelný rozvoj. První projekty, které jsme realizovali, už jsou na světě a do budoucna se budeme snažit E, i nadále o rychlou reakci, protože to by měla být klíčová součást našeho rámce po roku 2020. Budeme se snažit o pilíř rychlé reakce v rámci nástrojů sousedství a politiky spolupráce. Vedle rychlé akcí, rychlé reakce je tu ještě druhá oblast naší práce v rámci evropského rozpočtu a to jsou tedy civilní e, mise v rámci společné bezpečnostní a obrané politiky, které tedy mohou plnit různé role v závislosti na různých okolnostech. Tyto mise působí v celé řadě prostředí v rámci krizových oblastí a naše služby se snaží o řádný finanční management a dohled. Eh, Mise SBOP jsou tedy velmi potřebné, protože Evropská unie rozšiřuje svoji roli co by globální aktér a my si velmi ceníme vaší podpory co by roz, výboru pro rozpočet, tak abychom již dnes mohli zajistit, že tedy budeme mít eh, oblast působnosti, ve které Mm, budeme moci být aktivní. My tedy máme rozpočet, v jeho rámci budeme financovat mise SBOP, bude to zvláštní nástroj v rámci eh, souboru nástrojů EU, tak jak to navrhuje komise. A kromě toho navrhujeme to, aby se zvýšil objem finančních prostředků, které jsou k dispozici. Ale, a teď přichází to ale, jakkoliv jsou tyto nástroje v rámci evropského rozpočtu cené a důležité, a jakkoliv komise navrhuje to, že by měly být zachovány, ba dokonce ještě posíleny v rámci budoucího víceletého finančního rámce, tyto nástroje nestačí z důvodu, které vysvětlil eh, Silvano. Nestačí tehdy, pokud se jedná o záležitosti s jasnou vojenskou implikací. Jsou jednou částí obrázku, ale my ten obrázek musíme doplnit ještě o tu druhou část. To znamená eh, situace s vojenskou implikací a my se domníváme, že evropský mírový nástroj to velmi dobře doplní a sehraje tedy klíčovou roli v tom, že umožní tuto eh, komplementaritu. Vysoká představitelka naznačila, že má v úmyslu eh, pověřit eh, tedy příslušné orgány eh, s dostatečnou kompetencí, aby mohl být nástroj, evropský mírový nástroj použit. Logika je jasná, naše služby přímo reagují eh, eh, na požadavky vysoké představitelky v rámci SBOP. Na druhé straně je to tak, že jeho role v rámci rozpočtu SBOP je tedy Eh, velmi specifická. Evropský, nástroj, evropský mírový nástroj bude Mm, fungovat za těsné spolupráce s dalšími nástroji, včetně těch, eh, které naše služba již spravuje, což dále usnadní celou eh, situaci. Jeden eh, z klíčových prvků Evropského mírového nástroje je schopnost vytvářet kapacity pro vojenské aktéry. Díky tomu budeme schopni nabízet podporu tam, kde tedy přísné požadavky současných finančních nástrojů pro vytváření kapacit nestačí. A e, to znamená, že tu máme dva nástroje pro financování, které se nebudou překrývat, ale naopak budou navzájem komplementární. Ta nová struktura, která je navrhována pro příští víceletý finanční rámec a Evropský mírový nástroj, půjdou ruku v ruce a díky němuž budeme schopni vytvářet synergické efekty v rámci naší služby, tak abychom mohli efektivně podporovat aktéry v rámci eh, evropské společné bezpečnostní a obrané politiky. Budeme eh, se tedy zaměřovat na strategické a politické cíle a budeme využívat soubor, souboru nástrojů. Eh, jde o to, aby Evropská unie měla ve svém souboru nástrojů veškeré eh, možné nástroje, díky němž, nímž tedy bude moci zajišťovat bezpečnost pro naše občany. Takže vám děkuji za pozornost a děkuji vám také za vaši podporu. Thank you very much. Děkuji mnohokrát všem našim řečníkům. A teď mám to veliké potěšení předat slovo zpátky panu předsedovi Artujovi. No ale eh, my jsme se vyslechli ty experty a já bych teď chtěl předat slovo kolegům, pokud mají nějaké otázky. Já bych opravdu chtěl eh, eh, poděkovat eh, za poznatky, o které se s námi poděko- podělili naši experti. co se týče toho, co je zapotřebí zúrazně, tak to musí být jednota evropského rozpočtu. Máli rozpočet mluvit k evropským občanům, tak to musí být eh, jasné, proč používáme eh, prostředky tímto způsobem. Evropa byla, mm, měla jasnou časný obraz pro eh, evropské občany. Paní Toma promluví jako první. Děkuji vám, pane předsedo. Já se pokusím hovořit stručně. Především bych chtěla poděkovat eh, Claire eh, Moody. Jsem velice ráda, že je opět mezi námi a ráda bych řekla eh, samozřejmě trochu více osobně. Já vím, že zapotřebí rozvíjet evropskou Eh, obranu, takže se nebudu teď zabývat podstatou, ale teď diskutujeme o věcech týkající se rozpočtového výboru. Říkám to, protože jsem vždy byla přesvědčena o tom, že je zapotřebí mít evropskou obranu, ale současně také musíme vnímat současný geopolitický eh, aspekt a tím je mé eh, přesvědčení ještě posíleno. Nicméně jsme rozpočtový výbor a proto bych chtěla tedy diskutovat o těchto záležitostech. A ještě také proto, že se evropském nesmí v Evropském parlamentu zapomínat, jak se hlasovalo tedy ohledně eh, rozpočtu, jak řekl pan předseda Artují, naše situace je zcela pokrytecká se zámínkou, že to neumožňuje smlouva. Eh, máme takovýto externí eh, zdroj rozpočtový. Eh, možná, že si státy myslí, že mohou nějakým způsobem změnit eh, pravidla, ale eh, ne, výkonnost nemůže nás ospravedlňovat k tomu, že rozpočet není upřímný. Tak to bych chtěla reagovat na to, co řekl pan Artui. Potom příjmy, rozpočtové příjmy, o kterých chci mluvit, my to uh, mohou zopakovat, že tedy schvalujeme, že si něco takového přejeme, ale otázka je, kde na to sebereme peníze. Eh, parlament je, víte, tak trochu unaven a někdy už i z toho rozčilený, že rada eh, pořád žádá více výdajů, ale nikdy si nekledou otázku na radě, kde se ty peníze vezmou protože eh, říkají, že se od někud škrtne ze současného rozpočtu. Jsou to potom priority proti prioritám. A to je situace naprosto absurdní, kde máme víceletý finanční rámec a pořád z něj něco eh, vyškrtáváme, eh, abychom měli peníze na nové priority. Takže Eh, to se může stát i obraně, že se objeví nějaká nová priorita a eh, vyškrtnou se prostředky pro starší prioritu. To je tak trochu problém. A kromě jiného <clears throat> vidíme, že se sem vkrádá rozpočet, který, který měl být v podstatě solidární, ale přitom se mění eh, v rozpočet na rozpočet na bezpečnost a obranu, třeba, že samozřejmě tyto aspekty v něm měly být obsaženy. Eh, proto tedy Evropský parlament musí jasně eh, toto eh, vyslovit a žádat odpověď. Říci, dobře, my nejsme proti nové prioritě, ale za podmínky, že se o tu částku zvýší rozpočet Evropské unie. To je i návrh, který jsme přednesli. A minulý týden Eh, jsme tedy hlasovali, jak už jsem se zmiňovala, nebo tedy bylo to jedno z hlasování eh, týkající se přípravy rozpočtu. A tam se tedy potvrdilo to, co jsem právě teď uvedla. Využili jsme eh, flexibilitu a prostor, který zde byl k manevrování v rozpočtu, ale ve víceletém finančním rámci na příště musíte říci svým přátelům na radě, že takto už to dál jít nemůže, že to nemůže jít dál eh, tak, že eh, Evropský parlament eh, vždy tedy nakonec tím nějak souhlasí a že se takto bude zacházet s rozpočtem ohledně mm, aspektů rozpočtu, které se týkají solidarity a podobně. Takže za prvé musíme v rozpočtu mít patřičné příjmy. Musíme mít seriózní upřímný eh, rozpočet. Pokud se stanoví nějaká nová priorita, tak se pro tu novou prioritu musí najít nové prostředky. Pak mám ještě také problém, který může být tak trochu analytický, ale stejně bych to chtěla říci. Já si omlouvám, že si nepamatuji teď jméno toho, kdo z vás to řekl. Myslím, že to bylo někdo z vás za komisi. Jste řekli, že tedy tento návrh se zakládá na minimálně tedy účasti eh, eh, dvou nebo tří států. My se pořád ještě spolulegislátoři eh, jako Evropský parlament, takže bych ráda věděla, jaké je vaše stanovisko k této věci, protože my jsme chtěli tedy dva státy a tam se hovoří o třech státech. To je všechno, paní Toma? Pro tuto chvíli ano, dobře. Kolega Buštenáru. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já budu mluvit anglicky. Začnu několika obecnějšími poznámkami. Ještě nikdy, tak jako dnes, jsme neviděli jasný vztah a korelaci mezi politikou soudržnosti, soudržností členských států, soudržností EU a bezpečností a obranou. Pokud jsou správně Eh, řízeny eh, bezpečnost a obrana, tak mohou být hlavním politickým kapitálem, který podporuje soudržnost a eh, koherenci EU. A proto já silně podporuji myšlenku, že se začne budovat skutečný, skutečná evropská bezpečnost a obrana. Proti tomu málo, co teď máme čísla nejsou mm, příliš významná. V roce 2007 jsme měli méně než 20 miliard eur plus kumulativní efekt a tak dále. Ve srovnání s obranou, s obranými výdaji v několika členských státech je to pořád hodně málo, ale je to nezbytný malý začátek a je nutné, jej patřičně rozjet s novým finančním rámcem. Ze všeho nejdříve bych chtěl se zeptat SVČ a komise. Jak se díváte na to, které jsou hlavní oblasti, ve kterých bychom měli e, začít realizovat nové projekty evropské obrany? Já jsem toho názoru, že je tu jeden konkrétní e, prvek, nebo, nebo tedy Eh, kybernetické a hybridní, nebo tedy hybridní nebo kybridní eh, eh, výzvy. Tam členské státy potřebují takto spolupracovat. Tam můžeme mít největší pozitivní dopad E, protože budeme schopnější se bránit. Doposud není jediného členského státu, který by toto zvládl se svými vlastními zdroji. Podívejte se na ty nejrozvinutější, nejlépe vybavené členské státy, jako je Francie, Německo, Velká Británie. A uvidíte, že sami tyto členské státy to zvládnout nemohou. Proto vidíme, že jediná možná odpověď je evropská. Velice důležité je také investovat do oblastí, kde dochází k obrovskému novému rozvoji, jako je například drony, lasery, kde Evropa potřebuje technologický, technologické a vědecké kapacity, kde může dosáhnout takovéhoto pokroku a zaplnit prázdná místa. A další takováto oblast je mobilita obrany. Jak chcete správně toto realizovat? Ano, je to rozdělení v rámci eh, parlamentu za těch 10 miliard z, eh, eh, z nástroje pro propojení Evropy, nebo možná méně než 10 miliard. Potřebujeme mít na to jasná kritéria, aby zde byl stanoven přesně přístup k tomuto nástroji pro propojení Evropy a musíme tedy obranou mobilitu být schopni přesunout tam, kde je to nejpotřebnější. Já teď budu citovat Merklovou, která říkala, že musíme naše zdroje v obraně sestavit dohromady e, a e, reagovat, pokud dochází k nějaké přímé bezpečnostní rozbě, jako například e, ze strany Ruska tak, aby všechny zúčastněné strany se zúčastnily. Je to nezbytné, aby se všechny zúčastnily. To je strategické cvičení. Nemůžete to eh, udělat jen tak ad hoc a jen lepit záplaty. Eh, my eh, potřebujeme být sjednocení, mít jednotné plánování, aby celý kontinent měl schopnost převádět mm, provádět transfery vojenského materiálu i personálu po celé Evropě. Chcete začít nějaké protokoly? Eh, nejde tu jen o eh, přestěhování nějakých tanků, ale jde tu taky o eh, přesun personálu. Nemůžete říct Putinovi, teď si dáme pauzičku na kávu a mezi tím my tam do té či oné oblasti přesuneme eh, vojenský personál a materiál. Ne, musíme být schopni jednat rychle. A <clears throat> já bych chtěl eh, podnítit radu a komisi k tomu, aby pracovali na předcházení rozdělení. Obrana by neměla eh, zažít zbytečné rozdělování v EU. Měli bychom být solidární, jednotní v EU, tak, aby začala fungovat skutečně evropská obrana. To bude vel, velmi ku prospěchu celé EU. Je ještě nějaký další zájemce o slovo? Pan Taru. Děkuji, pane předsedo. Já jsem tady jako zbraň dvojího užití, protože tady nahrazuji kolegyně Valero z výboru SEDE a e, tady e, potom e, také mám to rozpočtové poslání snižovat výdaje, takže mám tři otázky Máme tady dokument na dnešní zasedání, kde je odkaz na, ty, na ten dvouprocentní cíl e, výdajů e, z HDP a pak tady máme ten obraný fond a další nástroje víceletého finančního rámce, kde Evropská unie bude přispívat k tomuto e, cíli na to. A já si myslím, že pro ty země mimo NATO, Švédsko, Rusko, Irs, pardon, Švédsko, eh, Finsko eh, a další jmenované, to může být eh, problematické z právního hlediska přes evropský rozpočet přispívat vlastně k naplnění cílů NATO. A za druhé, kolektivní územní obrana. Tady Eh, velmi brzy dojde k samitu NATO a tam eh, je to klíčová úloha NATO a ve smlouvě není uvedeno, eh, ale nový nástroj VFR se na to velmi zaměřuje. Takže jak zajistíte, že budoucí investice EU do obrany vlastně budou zaměřeny na ty vojenské úkoly v souladu s tím, jak je to Eh, ve smlouvě. Eh, potom otázka vojenské mobility. My eh, tady máme návrh, aby tady byly využity prostředky z nástroje pro propojování Evropy částečně. A pro mnohé to vlastně znamená, že tanky ze západu by se měly přesunout na východ, eh, třeba prostřednictvím železnice a tak dále, ale to je velice eh, problematické. pak je tady jedna problematická věc, Rail Baltica a komise eh, tady namítá, že to je vlastně železnice, přes kterou mohou být nasazeny vojenské kapacity do baltských zemí. Před 110 lety tam vlastně situaci rozhodly právě ozbrojené vlaky, ale to už teď neplatí. Můžete si vzít všechny tyto prostředky z baltských zemí. Um, Teď už nechci hovořit za paní Valero. Obrana Evropské unie je zásadní a my musíme překonat nedůvěru, vzájemnou nedůvěru. Musíme rozvinout tyto kapacity a e, každé peny tady vynaložené je vynaloženo správně. My tedy ale správně vynakládáme ty prostředky na obranu, eh, ne třeba na budovu PHS, kde dochází k setkání mnoha eh, dobrých lidí, kteří ale nejsou schopni udělat nic ve prospěch obrany. A to by bylo takové vhodné zakončení. Děkuji. Děkuji, pane Tarang. Někdo další? Nevidím, že by se někdo další hlásil o slovo. A e, chtěl bych tady e, uvítat tu pedagogickou stránku dokumentu, e, kterou připravila ředitelství pro rozpočet. Ne, komise to připravila. Je to něco, co velmi dobře ilustruje systém zbraní. Je tady to číslo 30 různých zbraňových systémů v USA a asi 178 v EU a e, zkrátka e, potom ty fregaty 29 v Evropě, 4 v USA, potom e, letadla 20 v Evropě a 6 v USA, tedy ta bojová letadla. Takže tady eh, je vidět, že eh, je, je, také to, je tady také to, že v Evropě nakupujeme eh, typy zbraní také v USA a tady by mě to zajímalo, jak to právě je, jak, kde, jak se tady nakupují tyto výzbroje, protože ono je samozřejmě dobré, že máme nástroj PESCO, ale pokud tady i nadále budeme nakupovat Ehm, patrioticky vlastně ehm, ty stíhačky a tak dále, ehm, tak zkrátka si to zaslouží naši pozornost a měli bychom o tom diskutovat. Má další poznámka se týská PESCO, té strukturované spolupráce. Máme k tomu nějaký e, vyčleněný rozpočet, a nebo jakým způsobem to tam probíhá, pokud není e, vyčleněn rozpočet? Eh, je to něco v rámci eh, spolupráce a partnerství, eh, nebo jak je to ošetřeno, jak můžeme podpořit PESCO. Potom další věc ke smlouvě, protože my tedy zastupujeme evropské občany a to znamená, že se pohybujeme někde na okraji smluv nebo v rámci smluv. A je tady ale mnoho hlasů, kteří by si přáli evropský obraný systém a možná, že bychom tady měli více klást důraz na to, že je nezbytné pozměnit smlouvy. A samozřejmě je dobré, že komise se tady snaží získat půdu, ale je tady politický problém a je potřeba to začít tematizovat ve veřejné rozpravě, protože to je otázka demokratické legitimity. Dále. Um, já tady nebudu hovořit o tom, že je nezbytné eh, mít tady rozpočtovou jednotu. jestli jste pochopili, eh, že evropský rozpočet je takovým souborem různých rozpočtových a mimorozpočtových nástrojů, eh, svěřeneckých fondů a objektivně je to vlastně nečitelné pro evropského občana, takže to vytváří takový demokratický problém. A pokud chceme hájit evropskou obranu, tak bychom měli být schopni poukázat na to, eh, že ty výdaje, které se dělají na národní úrovni, už nejsou efektivní a že by bylo zajímavější, eh, kdyby eh, tyto prostředky, které jsou neefektivně na národní úrovni vynakládány, přesunout na evropskou úroveň do evropského rozpočtu Eh, možná, že kdyby byl evropský rozpočet konzistentnější, tak bychom mohli dokázat, že to eh, sníží národní výdaje a zároveň to nezvýší globálně evropské výdaje. Bude to efektivnější. Takže děkuji. Eh, tady jsem se s vámi podělil o své sny a Teď bych vyzval naše řečníky, jestli by chtěli zareagovat na to, o čem tady hovořili kolegové. Pan Seráno. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem eh, ctěným poslancům, kteří nám eh, pokládali velmi vhodné otázky a budeme se snažit na ně odpovědět. Tak, jak někteří již zmínili, cílem rozhodně není eh, tady vytvářet nějaký rozkol. V posledních letech jsme všemi silami směřovaly ke konvergenci při tvorbě evropské obrany a já si myslím, že jsme tady urazili velký kus cesty v posledních letech. Zda se pohybujeme mimo smlouvu, tak tady samozřejmě eh, to musím odmítnout. My jsme se pohybovali v rámci smlouvy a Eh, musíme rozlišovat to, co je v rámci smlouvy a je to financovaného z evropského rozpočtu a potom jsou tam věci, eh, které jsou také v rámci smluv, i když nejsou financovány eh, z evropského rozpočtu. Takže ehm, tam zkrátka probíhají tyto věci současně. A vysvětlete toto, prosím, evropským občanům a, a, a Tady opravdu je potřeba, abychom jasným jazykem hovořili s evropskými občany o těchto základních věcech. Já naprosto chápu eh, váš právní eh, jazyk, ale je potřeba se přesto přenést, protože je potřeba hovořit opravdu jednoznačně eh, k evropským občanům. Jasně. Já s vámi naprosto souhlasím, pane předsedo. A to je samozřejmě práce politická pro politiky a my vám samozřejmě v tom máme být nápomocni. Já tedy se budu snažit maximálně s vámi spolupracovat a napomáhat vám v tomto vašem poslání. Například eh, jsme tady měli strukturovanou stálou eh, spolupráci, nebo máme ji tady, je to eh, článek 46, protokol 10 smlouvy a většina akcí, která proběhne v rámci této strukturované permanentní spolupráce, eh, bude financována eh, velká část díky úsilí komise, ale to je pouze část prostřednictvím Evropského obraného fondu eh, s těmi opatřeními, která tam byla zavedena. Ale to bude pouze určité procento z celého toho úsilí. Tak to zkrátka je. To ale neznamená, že pracujeme mimo rámec smluv nebo e, že e, pracujeme nějak zastřeně, pracujeme naprosto jednoznačně v jednoznačně definovaném rámci politiky bezpečnosti a obrany a na tomto poli my musíme jednat. A e, máme zde článek ve smlouvách který vymizu, vymezuje hranice. Je to stejný článek jako jiné. Shodly se na něm členské státy. Je to článek 42, eh, který brání tomu, aby eh, výdaje, eh, které mají operační dopad vojenský nebo obraný, nemají být financovány z evropského rozpočtu. Tam ten článek 42 zkrátka omezuje to, co může být financováno z evropského rozpočtu. I eh, v rámci tohoto článku eh, komise eh, to pozitivně a s určitou fantazií vykládá a jsou toho názor, že se můžeme eh, pohybovat tímto směrem, zatímco v minulosti to tak nebylo. Takže opravdu došlo k pokroku, možná, že ten pokrok není dostatečný, že všichni s ním asi nejsou spokojeni, ale je to fakt, je to realita posledních let. K tomu došlo. A myslím, že vy jste, pane předsedo, hovořil o tom, že většina financování uh, bude i nadále v rukou členských eh, států. Bude to v jejich zodpovědnosti, tak to zkrátka je. A zda se můžeme posunout někam dál. Vy jste hovořil o tom, že jsou to vaše sny a i já se odvažuji snít a myslím si, že jistě můžeme přemýšlet nad budoucností, kde bychom zvýšili tu část, která by byla financována z rozpočtu a dokonce si dovedu představit, že jednoho dne někteří spochybní článek eh, 41.2, budou ho chtít přeformulovat. Ehm, ovšem zatím pracujeme v tomto rámci, my jsme eh, zaměstnanci a proto musíme respektovat eh, tyto hm, hranice a ten výklad, který eh, je dán. Tedy v zásadě bych řekl, že zkrátka můžeme se pohybovat pouze v mezích smluv, tak jak jsou nyní vykládány. Ten právní rámec je zkrátka takto dán, my ho respektujeme a samozřejmě se snažíme ty hranice posouvat tak daleko, jak je to možné v souladu s právním výkladem. Pak eh, tady bylo několik otázek, které se vztahovaly k těm dvěma procentům HDP, tedy eh, zda Evropská unie eh, přispívá vlastně k cíli, který vlastně není cílem Evropské unie a odpověď je jednoznačná, odpověď je ne. Tato povinnost je povinností členských států, které jsou členy NATO Ostatních se to netýká, ale jsou tady závazky, eh, které na sebe vzaly členské státy v rámci PESCO, tedy trvalé strukturované spolupráce. A eh, tyto povinnosti eh, nebo závazky zvýšet, zvýšit výdaje na bezpečnost tady jsou v rámci Eh, té strukturované spolupráce a v tom rámci se opět můžeme pohybovat. Pak tady byly také dotazy k mobilitě a k dvojímu užití. Pokud jde o mobilitu, tak my eh, tady právě využíváme to dvojí užití proces v oblasti mobility se týká odhalování vojenských potřeb v oblasti dopravy napříč Evropou. To je něco, co má evropský rozměr. My tady samozřejmě spolupracujeme s NATEM, a zohledňujeme i jejich potřeby, ale toto je interní evropské rozhodnutí, kde ovšem zohledňujeme potřeby NATO a podle toho budou definovány eh, potřeby v oblasti infrastruktury. Toto bude schváleno do září, ta technická opatření, a poté bude následovat proces eh, identifikace projektů, které budou financovány z fondů, které eh, komise tedy vyčlení v rámci toho Evropského fondu pro obranu. A i rada potvrdila, že to vše bude vycházet ze základu eh, zboží dvojího užití. Tady eh, nepůjde pouze o tu infrastrukturu pro vojenskou dopravu eh, a bude to něco, co bude sloužit i občanské dopravě, civilní dopravě. Pardon. A kolegové z komise to jistě upřesní. V tomto procesu se nyní nalézáme ohledně vojenské mobility a někteří z vás zmínili také to, že toto je něco, co je mimo infrastrukturní potřeby a, a, a pak jsou tady další regulační aspekty, cla, povolení a to vše také zvažujeme v rámci tohoto úsilí příštích měsíců věci, které by měly usnadnit eh, tyto přesuny. Jsou tam věci, které se dotýkají infrastruktury, ale i právní eh, oblasti, tak aby bylo možné eh, maximálně využít stávající pravidla. Je to velmi významné úsilí Evropské unie, bude to ve prospěch NATO. NATO nemá nástroje na to, aby toto uskutečnil. Evropská unie to uskutečnit může a my to děláme na základě eh, evropských eh, rozhodnutí. Takže eh, myslím, že jsem odpověděl na všechny otázky, nebo alespoň na ty hlavní. Děkuji. Je to opravdu vášnivá diskuze bylo nezbytné tak to všechno probrat. Máte k tomu ještě něco hm, na dodání? Možná bych něco ještě ujasnil, možná jsem se nevyjádřil dost jasně. Je, je to alespoň tři státy. Já se omlouvám, jestli jsem řekl něco jiného. Alespoň tři státy se musí účastnit. To je tedy ten minimální požadavek. A také bych chtěla vyjasnit jinou věc. 6,5 miliardy na mobilitu vojenskou se dodávají k tomu Connecting Euro Facility, tedy eh, nástroj na propojení Evropy. Takže to není eh, vyříznutost dopravy eh, nástroje pro propojení Evropy. Je to přidáno navíc. pane Artuji. Ohledně rozpočtové jednoty eh, či rozpočtové struktury snadno bychom se zde shodli. A navíc těch návrzích pro další finanční rámec komise navrhuje integrovat eh, tyto fondy. Komentář mám mikrofon. Jedna část totiž souvisí eh, s prvky, které mají vojenský charakter a je zapotřebí je nějak řídit. Takže jsou tu ještě další možnosti modifikací, kdyby toto nestačilo. Co se týče nákupu eh, zbraní či výzbroje nakupované mimo EU, zde v tomto systému, tak jak je navrhujeme pro eh, rozvoj obraného průmyslu a tedy hm, následující fond eh, pro obranu. Tam zvažujeme společné podniky a také chceme pozbudit k nákupu těchto produktů, které budou eh, vyvinuty již v EU. Takže to je strategie, Eh, která se týká i akvizice. Děkuji mnohokrát, pane Prezo. Eh, nyní paní Hardeman. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za dotazy i komentáře. Myslím, že kolegové to nejdůležitější již řekli, takže nebudu nic dodávat a prodlužovat debatu. Takže závěr eh, má teď Claire Moody. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych především poděkovat ze srdce všem našim řečníkům za detailní prezentace a za odpovědi na otázky. Jsem přesvědčena, že bychom takto mohli diskutovat mnohem déle ještě a dostat se do mnohem hlubších detailů jednotlivých aspektů, ať je to zpráva řízení, dohled, e, e, rozpočtová jednota, mm, já vím, že právě ta ležela rozpočtem výboru na srdci, eh, ale myslím, tyto závazky obou výborů ukazují, jaký význam přisuzujeme, jakou eh, vážnost přisuzujeme tomuto tématu. Eh, budeme nadále diskutovat, jak my uvnitř parlamentu, tak s vámi, a co se týče časového rámce, všichni si přejeme, aby tento návrh se dostal do legislativního procesu a následně byl tedy přejat budoucím výsledným finančním rámcem. Ještě jednou vám chci poděkovat všem a také panu předsedovi za možnost uspořádání této hluboké diskuze. Merci, Claire. Děkuji, Claire. Děkuji vám, dámy, děkuji vám, pánové. Byla to opravdu zajímavá diskuze. Budeme mít příležitost se k tématu ještě vrátit.